parlamentu v oblasti ochrany evropských občanů a ve vytváření Evropy, která chrání. Děkuji. Dank. Srdečné díky. Rozprava je tímto ukončena a hlasování proběhne zítra ve 12 hodin. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dalším bodem dnešního pořadu jednání je společná rozprava o dohodách o zpětném přebírání osob. Jednak e, je to doporučení e, pana Sogora, dohoda mezi ES a Pakistánem o zpětném přebírání osob a pak otázky k ústnímu zodpovězení komise a sice dohody společenství se třetími zeměmi o zpětně, zpětném přebírání osob. Jako prvnímu uděluji slovo panu Sogorovým zpravodaji na pět minut. Prosím, děkuji érvénybe lépése óta ez az első visszafogadási egyezmény, amelyhez... Děkuji. Jedná se o první radmistní dohodu od vstupu eh, Lisabonské smlouvy v platnost. Rada dala eh, mandát pro vyjednávání komisi tak, aby začala vyjednávat eh, dohodu o zpětném přebírání osob mezi Evropským společenstvím a Pakistánskou islámskou republikou. Po té, co se uskutečnilo několik jednání od roku, několik kol jednání od roku 2000, tak 26. října loňského roku byla podepsána dohoda o zpětém přebírání osob v Bruselu. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se Evropská unie stala právní nástupkyní Evropského společenství. No a nyní musí Evropský parlament vyslovit svůj souhlas s takovouto navrhovanou dohodou o zpětném přebírání výbor eh, Libe a výbor AFET eh, předložili souhlasné stanovisko. Tady oba tyto výbory o tom hlasovali. Cílem dohody je podpořit, spoluprá, podpořit a urychlit spolupráci v oblasti zpětného přebírání osob mezi členským státem Evropské unie a mezi členskými státy Evropské unie a Pakistánem. Nyní je zde povinnost provést eh, zpětné převzetí osob za určitých podmínek a jsou zde stanoveny určité technické postupy. Jedná se o velice důležitý nástroj, který by měl bojovat proti nelegální migraci do Evropské unie a který by měl také zlepšit bezpečnost na území Evropské unie. Pakistán je významnou zemí původu i zemí tranzitu pro migranty, kteří eh, nesplňují platné podmínky vstupu či pobytu na území členského státu EU. Dohoda s Pakistánem je rovněž významná z regionálního hlediska. Jedná se o dohodu, která podpoří úsilí Evropské unie o zlepšení spolupráce s jinými zeměmi v regionu. Dohoda rovněž obsahuje mm, důležité mm, ustanovení, týkající se mezinárodních právních předpisů pro zpětné převzetí osob. Pakistánské úřady musí splňovat mezinárodní právní předpisy a mezinárodní závazky. Bude vytvořen společný výbor pro zpětné přebírání osob, respektive promiňte, smíšený readmisní výbor. Evropský parlament tedy prosí komisi, aby poskytovala pravidelné informace o činnosti tohoto výboru. Tady e, tato dohoda by měla vstoupit v platnost první den druhého měsíce následujícího podní, ve kterém se smluvní strany vzájemně oznámí, že byly dokončeny postupy ratifikace. Já bych rád po poděkoval Evropské komisi a také bych rád poděkoval kolegům za jejich spolupráci a doufám, že tato dohoda bude hlasována pro, že bude odhlasována, odsouhlasena. Děkuji vám a nyní eh, dostanou slovo autoři otázek. První je pan Morá z dvě minuty. Prosím. Uh, Děkuji paní předsedkyně a děkuji panu eh, Sogorovi za jeho práci. Skupina SND hlasovala proti a to z velmi jednoduchých důvodů vycházejících z ochrany lidských práv. My se domníváme, že respektování mezinárodních úmluv není zcela garantováno mm, eh, v této dohodě a zejména Pakistan není signatářem mm, eh, Ženevské konvence o uprchlících z roku 51. Je pro nás logické, že podpis základních mezinárodních úmluv, jakou je tata, je nezbytným předpokladem. EU je signatářem 11 eh, readmisních dohod a vyjednává o sedmi dalších. Dva, eh, dvě země, Pakistán a, eh, pardon, Pakistán a Gruzie jsou teda před podpisem také Turecko ale to je něco, eh, o čem musí parlament eh, přemýšlet déle. Parlament samozřejmě má na srdci zejména lidská práva, o tom musí uvažovat i komise, když vyjednává tyto dohody. Nelze od nás očekávat, že opatříme razítkem eh, umluvy, když nadále dochází k porušování lidských práv. Parlament musí mít k dispozici všechna fakta. Navzdory tomu, že již v roce 2004 první takováto dohoda v vstoupila v platnost, nedochází k mm, zhodnocení mm, účinnosti eh, těchto nástrojů a proto skupina SND eh, vyzývá komisařku, aby provedla hodnocení účinnosti eh, nástrojů. My samozřejmě věříme v readmisi, ale musí být eh, založena na dodržování lidských práv. A Pakistan je jedním mm, z pouze několika států, které nepodepsali ženevskou umluvu a to vytváří komplikovanou situaci. Děkuji vám. Další řečnice je paní Flotr, rovněž dvě minuty. Merci. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, náš zpravodaj je velmi neopatrný, když nás znovu žádá, abychom ratifikovali dohodu, která je velmi problematická. Je to Pakistán, není to kdo ví jaká země, je to prostě Pakistán. Tam je právě nejvíce uprchlíků a my budeme chtít co po Pakistáncích. My budeme chtít, aby přijal zpět Pakistánce i Afgánce, kteří utíkají před válkou, kterou vedeme my v Afghánistánu. Takže myslíme, že to už je dost drze. A Pakistán neratifikoval ženevskou úmluvu a Rada Evropy nás žádá, abychom ratifikovali readmisní dohody pouze se zeměmi, které garantují určité minimum, pokud jde o ochranu lidských práv a práva na azyl. A to není případ Pakistánu. Je zde celá řada otázek. Já kdybych měla říct ano, tak bych ani nevěděla ano čemu. Když se podíváte na ty různé články, tak eh, ty mohou mít dopad na 20 nebo na 10 tisíc nebo na 20 tisíc osob. Proč? Protože nikdy nevíme, co se rozhodne v tom readmisním výboru kdo bude dokazovat, že ta osoba se tam dostala až po přijetí readmisní dohody. Kdo dokáže, že se ta osoba dostala přímo z Pakistánu do Evropské unie? Co se stane po té 30-denní lhůtě, když Pakistán nedodá cestovní doklady? My jsme přistoupili na ten bizarní instrument evropské propustky. Já nemám žádnou odpověď a vím, že paní předsedkyně ani vy nemáte odpověď. Já jsem se ptala pakistánského velvyslance, on taky nemá odpověď. Všechno vlastně bude rozhodovat ten readmisní výbor. Já nemohu říci, že souhlasím s touto dohodou, pr- dohodou, protože nedokážeme říci, jaký bude mít reálný dopad. Všechno záleží na tom, jaké odpovědi přeneseme na tyto otázky. Zítra musíme říci ne. Děkuji. Dalším je pan Tavares, rovněž dvě minuty, prosím. Uh... sobre este acordo de readmissão com o Paquistão, eu creio que há uma série de planos diferentes de análise. Uh, děkuji. Já se domnívám, že tady je celá řada problémů, které musíme velmi pečlivě zvážit a analyzovat. Je to velmi důležitá záležitost, protože to bude první dohoda přijatá tímto parlamentem poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Tudíž parlament musí být velice obezřetný a musí velmi pečlivě zvážit, co přijme v této oblasti. Parlament tedy dělá velmi dobře, když předkládá určité námitky a když se snaží k tomu přistoupit tak, abychom zajistili, že veškeré dohody přijaté po této dohodě budou mm, založeny na velmi pečlivém systému kontrolních mechanismů. Protože se to týká celé řady toků imigrantů, nejenom uprchlíků. Dohoda s Pakistánem skutečně tady vede k celé řadě pochyb. Je to dohoda, která se nebude týkat jenom Pakistánců, ale bude se týkat i Afgánců. Jak víme, eh, Pakistán není signatářem ženevské úmluvy z roku 1951, tudíž jsou tady dvě možnosti. Buď to Pakistán bude stoprocentně respektovat požadavky ženevské úmluvy, anebo jenom z nějakých 89, 90%. Tak víme tady celá řada problémů v Pakistánu týkající se žen, týkající se různých jiných náboženských a jiných menšin a my nemůžeme se spolehat na to, že pakistánské úřady budou postupovat řádným způsobem. My jsme před několik několika eh, dny projednávali záplavy v Pakistánu. Hovořili jsme o tom, že je tam 20 eh, milionů uprchlíků, lidí, kteří museli opustit svoje domovy. No a dnes, dva týdny poté, je podle mě naprosto skandální, když tady parlament projednává readmisní dohodu s Pakistánem. Osob, kterých se dotkla takto zásadní krize. Paní Grisbeck, děkuji za skupinu ALDE bych chtěla upřesnit, že jsme samozřejmě pro readmisní dohody, protože je to důležitý nástroj boje proti nelegální imigraci a je to mnohem efektivnější než eh, vršení bilaterálních dohod. Chtěla bych zdůraznit tři body. V našem právním rámci by Evropský parlament měl být systematicky a pravidelně informován o jednáních a uplatňování dohod, protože jsme spolurozhodovacím činitelem. Za druhé, bylo přijato 11 dohod a my jsme se zapojili do jednání o sedmi dalších dohod a nikdy neprošlo žádné hodnocení, neproběhlo žádné hodnocení a měli bychom vyhodnotit i ty předcházející dohody. Za třetí, pokud o lidská práva, jakou záruku může komise nabídnout v případě, že třetí země nejsou signatáři ženevské úmluvy, jak připomněli mý kolegové? Opakuji, já osobně i má skupina jsme pro readmisní dohodu s Pakistánem, nicméně je zde i celá řada stínů a pochybností, které nejsou rozptýleny. I když paní komisařka Malström, které děkuji, za to, že zde přednesla určité záruky, pokud jde o monitoring a tvrdé vyjednávání s Pákistánem, aby podepsal mezinárodní nástroje, které zatím ještě podepsány nemá. Předložila také záruku, že humanitární nevládní organizace se budou moci také účastnit monitorovacích výborů v terénu. Důležité ovšem je, že prvotní podmínkou by mělo být, aby Pakistán podepsal ženevskou úmluvu. Nesmíme totiž někdy ztratit ze zřetele potřebu najít rovnováhu mezi bezpečnostními nástroji a dodržováním lidských práv a ochranou lidských práv kdekoliv na světě. To je totiž základ eh, našich evropských hodnot. No Děkuji vám a nyní má slovo opět komise. Prosím, paní komisařku. Máte mikrofon. Děkuji, paní předsedkyně, vážení členové parlamentu. Ano, pak, Pakistán je skutečně ve světle reflektorů v posledních měsících a litujeme samozřejmě ztráty životů a um, um, celou pohromu. Um, k níž tam eh, došlo. Samozřejmě, že se snažíme eh, situaci eh, zmírnit tím, že podporujeme a pomáháme, napomáháme rekonstrukci v zemi, nové výstavbě, pomáháme lidem. A to byl bylo také předmětem jednání rady minulý týden. Děkuji eh, výboru Libe a zpravodaji panu Sogorovovi za velmi konstruktivní vklad do této diskuse a k našemu stanovisku z července. Evropská komise eh, se snaží skutečně eh, řídit migrační toky a readmisní dohody jsou v tomto ohledu důležité. Aby ale politika azylu a migrace byla věrohodná, musí vycházet ze zásady, že ti, kteří nemají legální titul nebo povolení k pobytu na daném území, e, jsou navráceni e, a to činíme e, do země původu nebo tranzitu. A tady existují určité dohody, které stanoví postupy Readmisní dohody se, ta, jsou také navázány na vízovou politiku a jsou nezbytným prvkem, když hovoříme o těchto dohodách. Komise nadále chce v těchto jednáních pokračovat v rámci svého mandátu a nebo teda mandátu, který získá v budoucnu. Dovolte, paní předsedkyně, abych eh, zareagovala přímo na několik eh, připomínek řečníků. Komise skutečně chce eh, chce učinit zadost svým povinnostem v rámci článku 219 smlouvy, aby okamžitě a úplně informovala Evropské, Evropský parlament o stavu eh, eh, vyjednávání a uzavření readmisních dohod. My budeme implementovat tyto eh, dohody, tato ustanovení, aby parlament byl plně informován po celé své funkční období. Také poskytneme všechny nezbytné informace Eh, výjima těch, které spadají pod eh, klauzuly eh, utajení a o a teda dalších informací. A v mezičasem pan generální ředitel vám již dal první aktualizaci o probíhajících vyjednávání, vyjednáváních a sice 12. července a paní Grisbeck E, zmínila ono stanovisko komise a my samozřejmě budeme nadále tyto zprávy poskytovat. Společně bychom měli proskoumat, jak dále optimalizovat spolupráci, pokud jde o dohody se zeměmi, které nejsou signatáři Ženevské úmluvy. Ano, samozřejmě chceme, aby eh, ji Pakistan také podepsal a velmi se snažíme Pakistan přesvědčit, protože komise eh, stejně tak jako vy se hlásí k hodnotám mezinárodních nástrojů o lidských právech a ochraně a úplná Účinná aplikace těchto nástrojů musí být jádrem evropské politiky a z tohoto důvodu jsme vypracovali Evropské aky o mezinárodní ochraně, kvalifika eh, a, a azylové ustanovení o právu na azyl a navrácení, teda směrnici o navrácení. A navíc členské státy Evropské unie jsou zavázáni ženevskou eh, úmluvou, pokud jde o status uprchlíků a eh, lidská práva. Tyto normy normy stanoví, že žádná osoba nesmí být odsunuta eh, ze žádného členského státu panuje-li riziko, že po návratu bude e, obětí e, pronásledování nebo trestu a podobně. E, navíc azylové nástroje zavazují členské státy, aby posuzovali samostatně každou žádost o azyl a aby osoba žádající o azyl se trvala na území toho, kterého státu až do přijetí konečného rozhodnutí. Tyto standardy jsou nezbytné a v žádném ohledu nejsou omezeny jakoukoliv readmisní dohodou a to je velmi důležité. Takže všechny evropské readmisní dohody obsahují tuto klauzuli, která specificky vyžaduje respektování dodržování těchto standardů. Readmisní dohody také mohou eh, sehrát důležitou roli při podkopávání ehm, aktivit eh, eh, lidí pašujících ehm, osoby ze třetích zemí. Pokud lze věřit odhadům, tak 1,25 miliard dolarů jsou vlastně výtěžkem nebo výnosem eh, pašeráků zabývajících se pašováním lidí nebo převaděčstvím lidí eh, z Pakistánu. Eh, neexistují žádné Evropská unie bere v úvahu eh, uzavřené readmisní dohody, eh, implementační záznamy o stávajících bilaterálních dohodách a také pokrok eh, v vyjednávání v oblasti vnitra, včetně základních práv. Nutno si uvědomit, že pro všechny země, s nimiž má Evropská unie dohody o usnadnění vízového styku, existují ještě prováděcí umluvy a tady se mm, e, stanoví e, přímé kontakty mezi osobami. Set up under each agreement Dále sbíráme relevantní informace o provádění dohod, které jsou v platnosti. Dosud žádné závažné problémy nebyly hlášeny, včetně nevládních organizací, které jsou aktivní navzdory skutečnosti, že některé z těchto zemí, kde jsou tyto dohody již teda v platnosti, jsou velmi cholostivé. Takže v každém případě v rámci readmisní dohody nikdo nesmí být navrácen, pokud by to znamenalo riziko, že tato osoba bude podrobena pro pronásledování, mučení eh, nebo nehumánnímu zacházení nebo nedůstojnému trestu. Pokud by k tomu došlo, a to není důsledek readmisní dohody, ale je to věci ilegálního rozhodnutí toho, kterého členského státu a musí být potom podrobeno soudnímu řízení národními soudy. A navíc, tak jak Evropská eh, rada eh, v štokholmském programu žádá, Evropská komise do konce roku předloží úplné zhodnocení readmisních dohod v návaznosti návaznosti na sdělení ehm, pro parlament. Komise v rámci výše uvedeného hodnocení zváží možnost, kterou jste navrhli. To znamená zmínit se ehm, výslovně o asistenci a reintegraci dotčených osob. Navíc již pod poskytujeme řadu podpor a možností sloužících k integraci ehm, lidí v hostitelských zemích. Takže existují způsoby, jak to podpořit. My to zhodnotíme, máme již stávající směrnice, komise to bude velmi bedlivě monitorovat a budu vás co nejdříve a nejúplněji informovat dle meziinstitucionální dohody, ale také dle eh, stanoviska výboru Libe z července. A doufám, že tu dohodu podpoříte. Děkuji vám paní předsedkyně. Děkuji paní komisařko za výbor pro zahraniční záležitosti. Promluví nyní pan Albertini jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Po osmi letech eh, od té chvíle, co byla zahájena vyjednávání mezi Evropskou komisí a Pakistánem, se konečně dosáhly dohody o postupu pro readmisi osob, které pobývají na území Evropské unie bez příslušných dokladů. Výbor pro zahraniční věci k tomu vydal své stanovisko. Domnívá se, že se jedná o velmi důležitý mechanismus ohledem na dodržování lidských práv. Během diskuse tady zazněla celá řada obav v, důsled, v souvislosti s tím, že se jedná v Pakistanu o nestabilní situaci, že tam dochází k porozšování lidských práv. Vyjednávání mezi Evropskou uní a Pakistánem nezajišťují práva a bezpečnost osobám, která, které budou vráceny do Pakistánu. Byly tady také obavy v souvislosti s tím, že zatím nebylo provedeno vyhodnocení těch 11 readmisních dohod, které už jsou v platnosti. Kolegové tady uh, hovořili mm, o celé řadě věcí a Domníváme se ale, že je skutečně lepší mít readmisní dohodu na celoevropské úrovni, než aby tady bylo postupováno jednotlivými členskými státy na úrovni ad hoc. Článek 16 zajistí e, tuto kontrolu, tudíž já se já bych apeloval na Evropskou komisi, aby provedla co nejrychlejší vyhodnocení těch jedenácti readmisních dohod. Nyní řečnici jménem frakcí za Evropskou stranu lidovou, pan Weber, minuta půl. Vážená paní předsedkyně, Paní komisařko, dámy a pánové, napřed k tématu Pakistán. Diskutujeme o tom eh, v obtížné době a myslím, že všichni, všichni podporujeme solidaritu s lidmi, kteří musí eh, vydržet tamní katastrofu. K konkrétním dohodám se vyjádřil již kolega Sogor a proto bych eh, se v zásadě chtěl vyjádřit k readmisním dohodám Evropské unie s třetími zeměmi. Za prvé, Tyto dohody jsou smysluplné a potřebné protože v Evropě máme právo, které upravuje přistěhovalectví, ale eh, pokud existuje toto právo, tak existují i lidé, kteří se zde zdržují nelegálně a eh, důsledný další krok je mm, eh, navracení. Levice, socialisté jsou v teorii mnohdy na naší straně, ale když jde o praxi, o uzavírání takovýchto dohod, tak mm, se od toho odvrátí a proto musíme být konzekventní. Za druhé, standardy o lidských právech musíme dodržovat. Samozřejmě alternativou těchto dohod není jednotný právní rámec. My máme 27 různých právních eh, rámců, které nejsou tak bedlivě monitorovány jak na evropské úrovni. A za třetí, pro mě je otázka, jak lze partnerství se třetími zeměmi do budoucna zatraktivnit. Já chci prosím komisi, aby do budoucna pracovala více se sítěmi, jestliže chceme zahájit eh, nebo otevřít další kolo vyjednávání o světovém obchodu, pak musí eh, třetí země dodržovat readmisní dohody a eh, učinit určité ústupky. To znamená, musíme pracovat více pomocí sítí. Děkuji vám. A nyní za frakci Progresivní aliance socialistů a demokratů má slovo paní Sylvie Guillaume. Prosím. Prezident. Drazí kolegové, paní předsedkyně, katastrofální humanitární situace Pakistánu nás vedla k tomu, že jsme o 14 dní odložili hlasování o readmisní dohodě mezi Pakistánem a EU. Dnes je naše volba zásadní. Ale je zde celá řada otázek, na které se ještě nebylo, ne, nebylo odpovězeno. Připomeňme si, jaký má jako má historii Pakistán v oblasti dodržování lidských práv. A bylo zde řečeno, že nepodepsal ani eh, ženevskou úmluvu. A ta situace je velmi znepokojivá, protože tato dohoda se týká především Afgánců. Prohlášením Evropské komise, která, které vyzývá Pakistán k podepsání této úmluvy, na tom nic nemění. Proto je důležité, aby zde byla stanovena předběžná podmínka. To znamená, aby se začalo vůbec jednat, musí Pakistan podepsat ženevskou umluvu a další texty. Kromě toho jsou zde obavy, které se týkají různých technických a dalších postupů, které nejsou příliš jasné, ať už se jedná o readmisi jako takovou nebo o osobní údaje. A tento problém není vlastně pouze této readmisní dohodě, ale i ostatním readmisním dohodám. Proto jsme chtěli, aby komise vyhodnotila stávající readmisní dohody a to, co nám dnes říkáte, není dostačující. Nemůžeme schválit tuto dohodu, dokud nebudeme mít bilanci. To, co by vyplynulo tedy ze studie, o kterou požádala Libet, už jsme dostali a Evropský parlament eh, nebude moci plně využít svých pravomocí, pokud nebude náležitě informovan v průběhu vyjednávání a uplatňování těchto dohod. Evropský parlament musí upevnit svou pozici spoluzákonodárce a naše zítřejší hlasování musí být symbolické, pokud jde o roli eh, parlamentu. Jedná se také o partnerské dohody s takovými státy, jako je Libie. My eh, jsme chtěli zavrhnout tuto dohodu, abychom ukázali, že Evropský parlament se stará o lidská práva a že vyžaduje transparentní jednání. Děkuji za frakci Aliance liberálu a demokratů. Má slovo paní Cecilia Wikström, tež dvě minuty. Předsedkyně, já chápu, stejně tak, jak my předřečníci, že readmisní dohoda s Pakistánem může být někdy i špatnou volbou, zejména po povodních v srpnu. Všichni si ještě vzpomínáme na ty děsivé záběry a sdílíme utrpení tamních lidí. Ale musíme umět rozlišovat. Máme dohodu a je tudíž snadné stanovit eh, právní hlediska. Pohledneme-li na Pakistán, tak eh, si uvědomíme, že na straně jedné jde o snížení míry přistěhovalectví a na straně druhé o potírání nelegálního přistěhovalectví. Byla bych vděčná, kdyby nám komise eh, sdělila, jak to lze zaručit. A jak eh, dosáhnout toho, aby eh, se toho Pákistán držel. Eh, Ženevskou umluvu nepodepsal a Evropský parlament musí dbát, že dohody budou prováděny a umluvy tež. My všichni podporujeme tuto zprávu a chceme komisi poprosit, aby se k tomu vyjádřila pozitivně a aby zřídila mechanismus kontroly všech dohod a prověřování všech dohod co nejdříve. Věc je samozřejmě velmi komplikovaná. Pakistan ženevskou umluvu opakují nepodepsal, ale všechny členské státy a e, také komise by se měly zasazovat o to, aby e, nebyli e, odsouváni lidé do těch zemí, kde dochází k porušování jejich lidských práv. To je takzvaný princip de non refulmo. A to platí i zde, to platí i pro Pakistán. Tady by tež eh, měl platit nepřímý non-refoulement a proto je důležité regulovat spolupráci s Pakistánem. Děkuji a nyní paní Sargentini minuta a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Musíme mít politiku navrácení, jestli chceme mít politiku pro humánní imigraci. Pokud někdo je odmítnut, musí mít možnost obrátit se někam jinam. Ovšem Evropa tady jaksi mm, předkládá myšlenku, že pokud někoho nemůžeme vrátit tam, kam patří, tak eh, by se měl dostat do té země, kterou procházel, než eh, se dostal do Evropy snažíme se k tomu přistupovat humánně a snažíme se um, zabránit přívalu osob z Libie. A teď tady hovoříme o tom, že Afgánci by se měli navracet do Pakistánu. No a my jak si říkáme, že to není náš problém. A někteří z EPP říkají, jak bychom zatraktivnili ty readmisní dohody pro ostatní. Ale to není dobrý způsob, jak zacházet s lidmi. To není dobrý způsob, jak budovat evropskou azylovou politiku. Pokud budeme posílat zpátky lidi třeba do takové země jako do Turecka, což je transitní země pro celou řadu uprchlíků. Jenomže to je země, kde lidé nemohou začít svůj nový život. To není země, kde by oni chtěli být a kde bych mohly být. Toto není žádné řešení. Za eh, frakci Sjednocené evropské levice pan De Jong dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Frakce GUE je proti tomuto návrhu readmisní dohody s Pakistánem. Je to nesprávný nástroj v nesprávný čas pakistánská infrastruktura, mám na mysli silnice, mosty, železnice, z důvodu povodní jsou tak postiženy, že eh, země byla uvržena zpět o deset let. Mnozí miliony lidé uprchli před vodou a když se vrátí, tak zjistí, že nezůstalo eh, nic, eh, co kdysi vlastnili. Za takovýchto okolností musí Evropa lidem pomoci a tudíž je neuvěřitelné, že eh, nyní debatujeme o tom, zdali readmisní dohoda má vyústit v to, že Evropa bude nyní eh, nelegální uchazeče o azyl eh, navracet zpět. Přece nám jde o hodnotovou, hodnotové společenství, které nám je tak drahé. Nemáme ani dostačující garance pro tyto lidi. Pakistan není stabilní země. Vyzýváme radu i komisi, aby zvážili, jak přimět Pakistán k podpoře ženevské umluvy. Za dnešních podmínek Pakistán nemůže zaručit ochranu uprchlíků. E, tato dohoda potřebuje záruky, garance, e, včetně e, odpovědnosti země ale Evropská komise musí také dbát toho, aby členské státy dostály svých povinností v souladu s ženovskou umluvou. Můj dotaz na komisi, eh, jak eh, toho hodláte dosáhnout? Vyšlete eh, nebo pošlete své úředníky do Pákistánu, když eh, posadíte do letadel nelegální uprchlíky z Pákistánu. Tato dohoda prostě obsahuje příliš málo záruk a přichází v nesprávný čas a moje frakce říká k tomu ne. Děkuji nyní za nezařazené. Pan Filip Kleis, minuta a půl. Děkuji. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Ze všeho nejdříve chci upozornit na jeden problém, a to je Turecko. Jak víte, Evropská komise už řadu let se snaží o uzavření readmisní dohody s Tureckem. Ale tato země se staví proti těmto pokusům. A tato situace je nepřijatelná ze dvou důvodů. Za prvé bychom mohli očekávat spolupráci od země, která chce být kandidátskou zemí. A za druhé, Turecko není pouze sousedem Evropské unie. Je to země, která má dlouhou hranici s Evropskou unii, ale také je to jedna z hlavních eh, zemí, která je důležitá pro transit. i je to země, která je původem eh, migrantů. Eurojust a Frontex eh, považuje Turecko také za velmi důležitou transitní zemi pro pašování heroinu na Balkán z Afganistánu a z Pakistánu. Takže je to i země, kde bují organizovaný zločin. Já mám tedy pocit, že tato radmistní dohoda hovoří o takových věcech, které jsou nepřijatelné. A my hovoříme třeba o vízech a turecká vláda začne hovořit o volném pohybu. A tato situace situaci pouze zhorší. Děkuji vám a e, nyní následují další řečníci. Prvním je pan e, Coelho, minuta a půl. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko Malmströmová, vážení kolegové já bych chtěl poblahopřát panu zpravdy Sokorovi k jeho zprávě. Význam této zprávy dokládá ta skutečnost, že bylo třeba deseti let, než bylo dosaženo dohody. Jedná se o důležitou dohodu nejenom pro Pakistán, ale také pro naše vztahy s ostatními zeměmi v tomto regionu. Jedná se o dohody, které by mohly bojovat proti nelegální imigraci. Ovšem, zpětné navrácení eh, jakéhokoliv člověka, který se nachází v situaci nelegální imigrace, musí probíhat s respektováním mezinárodního práva. Musí se také tady zajistit dodržování principu takzvaného nenavracení. Je tady celá řada eh, občanů Pakistánu, kteří se nenachází v legální situaci, ale musíme mít na paměti, že Pakistán není signatářem Ženevské umluvy ani eh, nepodepsal smlouvu OSN proti mučení a, nelegální, a nelidskému zacházení. Dohoda takovéhoto typu je žádoucí proto, aby snížila problémy v souvislosti s celou řadou celé řadě členských zemí, ale je potřeba to provést transparentním způsobem. A slovo má paní Flašiková Beňová. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařku. My tady hovoříme o readmisních dohodách. Celou řadu z nás ale trápí i zásadní otázka, jak zajistit bezpečnost a ochranu práv vyhoštěných osob. Na základě zkušeností můžeme konstatovat, že readmisní dohody tuto otázku dostatečně nereflektují. Běžně se předpokládá, že pokud dva státy uzavřou dohodu, tak tím sledují cíl, který je stanoven v dohodě. Ale ne vždy to takto funguje a readmisní dohody jsou toho právě dobrým příkladem. Státy to čas, je často uzavírají v rámci širšího rámce spolupráce, který zahrnuje jiné a podle všeho pro partnerské strany důležitější oblasti, jako třeba energetická bezpečnost, policejní spolupráce, boj proti terorismu nebo obchod. Readmisní dohody tak tvoří pouze malou část pragmatických bilaterálních vztahů. Ale buďme upřímní, kolegové a kolegyně, vyspělejší pro vyspělejší země readmisní dohody představují také elegantní způsob, jak se oficiálně zbavit nelegálních přistěhovalců za souhlasu méně vyspělé země původu. A to na revanš bude eh, kompenzováno třeba uzavření strategického obchodního partnerství. Abychom hovořili o podstatě, tak samotný souhlas méně vyspělé země původu nemusí vůbec znamenat, že by disponovala politickou vůli nebo právní či institucionální kapacitou vypořádat se s přívalem občanů, a to ani nehovoříme o ochraně lidských práv. Pro nás, poslance, kteří se angažují v oblasti ochrany lidských práv, je potřeba znát zákulisní kontext readmisních dohod a musíme tedy trvat na tom, aby při uzavírání readmisních dohod byly prioritou ochrana lidských práv a transparentnost. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Kil Nielsen, jedna minuta. Evropská komise v roce 2005 napsala, že jakékoliv rozhodnutí o vyhoštění přijaté kompetentním orgánem členského státu musí dodržovat Ženevskou úmluvu, protokol 67 a tak dále. To znamená, že nikdo nemůže být eh, poslán do země, kde hrozí riziko, že bude mučen nebo že bude zavražděn nebo vystaven nelidskému zacházení. Pakistán eh, má trest smrti, mučení, eh, lidé se tam ztrácejí, páchají se zločiny ze cti, nepodepsal celou řadu mezinárodních úmluv. Jak se zajistit, jak zajistit, že bude dodržováno právo a bezpečnost těchto navracených osob? Pro náboženské menšiny, pro ženy, pro afgánské uprchlíky neexistuje takováto záruka. A ve jménu práva a ve jménu lidské důstojnosti náš parlament musí tuto dohodu zamítnout. Děkuji vám a nyní má slovo pan Bronz, jedna minuta, prosím navrácení ilegálních pakistánských uprchlíků do zemí původu je pádný, ale hlavní otázka je, proč by mělo, by mělo dojít k dohodě Pakista- s Pakistanem, aby jim umožnila vrátit se do vlastní země. Nejsem překvapen, že existují ti, kteří proti namítají proti návratu i se souhlasem Pakistánu. Namítají tím, že Pakistán nedodržuje relevantní lidská práva. To je pravda, ale pravda je, že to tež činí jiné země, i evropské. Eh, tvrdí, že všichni ilegální imigranty eh, s nedodržovanými lidskými právy by měli zůstat. Pokud ano, tak se musíme ptát, ehm, eh, proč souhlasí s ostatními lidmi, proč souhlasí s tím, že ehm, i lidé z jiných zemí, například Číny, Afriky, Latinské Ameriky, nemají přístup do Evropské unie. Měli měli by také mít přístup a právo zůstat. Děkuji. A nyní má slovo pan Strasser, jedna minuta a půl paní předsedkyně, paní komisařko, dámy a pánové. Tato dohoda je správná, je potřebná a mm, komisi patří dík za to, že e, to vedlo k výsledku, protože zohledňování minimálních lidských standardů e, v zemi původu e, je mm, nezdílnou součástí, nezbytnou součástí každé readmisní dohody. To je předpoklad uzavírání readmisních dohod a nejde Eh, pouze o uchazeče azyl, o azyl. Mm, nejde o, o osoby, které potřebují ochranu. Jde o osoby, které se nelegálně zdržují na území. Oni stvoří osobní rozsah této dohody azylanti nebo odsouvání eh, potřebných osob nemůžeme zahrnout do takovéto dohody, ale nyní potřebujeme, ehm, eh, abychom se postarali o to, aby provádění rozhodnutí o navrácení ehm, ehm, bylo skutečně eh, implementováno, protože ty readmise faktické jsou mnohem nižší co do počtu než rozhodnutí. 6 609 například bylo 609 ehm, eh, tisíc emigrantů, 608 tisíc rozhodnutí, ale pouze zlomek z toho byl eh, navrácen. A tady potřebujeme skutečně těsnou spolupráci mezi všemi členskými státy. Eh, děkuji a nyní má slovo paní Borzelino. Děkuji, paní předsedkyně, vážená paní komisařko, kolegové. Dnešní debata o readmisních dohodách nemůže ignorovat velmi důležitou otázku týkající se dohody mezi Evropskou unii a Libií. Víme, že jedna část této dohody se zaměřuje na boj proti nelegální imigraci. Jsme znepokojeni, protože komise nám zatím toho k tomu řekla velmi málo. Třeba, že eh, Lisabonská smlouva vyžaduje, aby Evropská komise pravidelně informovala Evropský parlament. Libie také není signatářem Ženevské úmluvy a stejně tak doposud neukázala, že by se chovala v souladu s mezinárodním právem. Například eh, když si vzpomeneme na e, některé případy imigrantů, s nimiž není zacházeno legálním způsobem a jiné další znepokojící případy. A také, když zmíníme to, co se stalo minulý týden, kdy e, libyjské námořnictvo začalo střílet po italské lodi přítomné v mezinárodních vodách s tím, že se jednalo o případ nelegálních imigrantů. E, tudíž tato situace e, je velmi znepokojující a dohoda uzavřená mezi Itálií a Líbií týkající se e, těchto nelegálních případů také Eh, hovoří o možnosti používat střelné zbraně pro zastavení imigrátů. Tudíž já bych se chtěla zeptat Evropské komise, zda je seznámená se obsahem této smlouvy a zda by nebylo potřeba požádat libijské orgány, aby vysvětlili, jaké, na jakém základě začínají střílet po uh, takovýchto lodích. Eh, Děkuji vám a nyní má slovo pan Diaz de Mera, jedna minuta a půl, prosím. Senora. Děkuji. Azyl je přesný právní koncept, který je definován a který nemá nic společného s readmisní dohodou. Dohoda s Pákistánem je komunitárním nástrojem, který se začlenuje do řady nástrojů pro boj proti nelegální imigraci a není to nástroj pro azyl nebo mezinárodní ochranu. Není zde žádná pochybnost posílají se zpět eh, ty pakistánské osoby, které neplní podmínky pro pobyt na území členském, členského státu. Nebo těch eh, příslušníků, státních příslušníků třetích států, které mají výzum eh, vydané Pákistánskou republikou a které vstoupily na území EU přímo z Pákistánu. Důležité je samozřejmě zaručit v průběhu repatriace, že se bude dodržovat mezinárodní právo a především princip nenavracení a Evropská úmluva o lidských právech. Opatření obsažená v této dohodě se budou uplatňovat pouze na osoby, které se budou nacházet nelegálně na území EU a nebudou mít vliv na ostatní osoby, které jsou žadateli o azyl, které mají azyl, anebo e, jejichž azylové řízení probíhá. Proto, paní předsedkyně, bychom zde neměli směšovat různé otázky, které by mohly zabránit podepsání velmi důležité dohody, která se bude podílet na řešení migrační situace. Takže ano této dohodě, ale je třeba zaručit eh, spravedlnost. Dále má slovo paní vospod na minutu a půl. Er- Děkuji, paní předsedkyně. Záplavy v Pakistánu jsou nejhorší eh, za mnoho let a miliony lidí se je dotčeno těmito povodněmi. Je tady mnoho lidí, které, kteří přišli o přístřeší, trpí hladem je možné zaslat dostatek humanitární pomoci do Pakistánu. Je tady dohoda mezi Pakistánem a Evropskou unii a nemůžeme si to eh, zodpovědět. Nemůžeme uzavírat oči před situaci lidí v Pakistánu. Pakistán nepodepsal ženevskou, ženevskou úmluvu a tady je potřeba eh, mít jasné podklady, které budou chránit lidská práva a proto jsem velice zvědavá, eh, jaké dohody tady budou vyjednány. Je důležité, abychom tady měli náhled na situaci, abychom mohli kontrolovat, že dochází k uzavírání dobrých eh, domluv. Jak to vypadá například eh, s Tureckem a s příslušnou dohodou? Jednání už je téměř před koncem. Může paní komisařka vysvětlit, kde jsou ještě problémy a co dělá Evropská komise pro to, aby to vše dovedla do zdárného konce a až bude dohoda uzavřena, měla by komise zahájit další krok. Mohou turečtí obchodníci a studenti bez víz do Evropy? Je to neuvěřitelné, že s většina zeměmi máme usnadněný vízový styk, ale ne s Tureckem. A to je kandidátská země. A nyní na minutu paní Sipel. Děkuji, paní předsedkyně. Parlament den... Na... Hovořilo se tady o tom, že Evropský parlament musí s dohodou souhlasit. Možná, že to byla chyba e, v překladu, ale já řeknu i teď naprosto jednoznačně, že nemusím souhlasit s dohodou a nebudu souhlasit. Tato první dohoda po Lisabonu má vyslat zvláštní signál, má symbolickou hodnotu. A jaký signál vyšleme v Evropské unii a i mimo ni? Zastánci dohody vyjadřují něco, co je jako biblický eh, princip. Mejeme si ruce, jsme nevinní, měli jsme přece dohodu. Ale ve skutečnosti je to tak, že vůbec nevíme, co se s lidmi v těchto zemích stane, když je pošleme zpět. Já bych si představovala, že Evropský parlament bude citlivěji zacházet s eh, otázkami uprchlíků a s dodržováním lidských práv. Přijetí této dohody velice ohrožuje naši důvěryhodnost v otázkách lidských práv a demokracie a proto žádám všechny kolegy, aby s touto dohrou nesouhlasili. Děkuji, paní Sipl. A nyní má slovo pan Belzer. E Je eh, zřejmé, že eh, v restriktivní eh, používání readmisních dohod může zamezit Eh, přílivu uprchlíků. Podívejte se na Lampedusu. V roce 2008 eh, desetitisíce eh, uprchlíků přehlcovali přijímat uprchlické tábory v Itálii. A proto se EU pos, um, by se EU měla pustit do rychlého vyjednávání dalších, například, dalších dohod readmisích, například s Tureckem. A také mm, by eh, Evropská unie měla dávat alespoň 5 eh, miliard eh, euro na boj s uprchlíky, respektive s ilegální imigrací. A jedině, jedině to je způsob, jak se dostat k nějakému efektivnímu řešení. Potom jedním z možných kroků je efektivně posílit agenturu Frontex. Vielen Dank, Děkuji, pane Melcere. A nyní máme proceduru pro nezapsané řečníky a já dávám slovo panu Papa Nikolauovi. Ευχαριστώ Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 80% περίπου των παράνομων μεταναστών που εντοπίζουν... 80% nelegálních uprchlíků, kteří se zdržují v Evropské unii, se eh, nachází v Řecku. V roce 2009 jsme měli asi 26 tisíc takových, eh, jsme zachytili 26 tisíc takových lidí a a 36 300 eh, jich často jich v posledních letech přijelo z Ruska, proto, pardon, z Turecka. Proto si myslím, eh, že readmisní eh, dohoda eh, s Pákistánem podle článku 16 by byla na místě. Španělsko, Malta a Itálie Těm se podařilo už díky readmisním eh, dohodám omezit eh, ilegální přestěhovalectví a já si myslím, že dohoda s eh, Tureckem, na tu se nemělo čekat 8 let, tou by se bývalo dosáhlo něco ještě mnohem většího. Děkuji, pane Pepano Nikolau. A nyní a Franciska Keller. Jedno vysvětlení. Zdá se, že to není úplně jasné. Lidé mají status, když jsou nelegální, ty ještě nemuseli vstupovat eh, do Evropské unie nelegálním způsobem. Může to být žadatel o azyl, kdo byl odmítnut, anebo lidé, kteří přišli s vízem omezeným a zůstali déle. Čili jsou to pouze lidé, kteří zločineckým úsilím pronikli do Evropské unie. Bylo řečeno, že chcete naplnit očekávání evropských občanů a naši občané očekávají, že budeme mít Evropskou unii lidských práv a eh, respektu vůči lidským bytostem. Tato očekávání by měla být naplněna. Říkám si, jak budete monitorovat, že lidé, kteří jsou odesláni zpět, nejsou persekuováni, nejsou mučeni. Jak to budete zjišťovat? Jak to bude prakticky vypadat? Děkuji. Thank you, Madame Keller. Děkuji, paní Keller. A paní Obermeier, prosím, pan Obermeier. Pane předsedo, Velká euforie eh, z demokratického pokroku Turecka eh, by se měla klást na relativní úroveň. Turecko eh, se nedaří, Turecko je nesrovnatelné. Často je Turecko nejenom zemí původu, ale také transitní zemí pro Irán a pro Irák. A společně s Eh, společný, eh, společné eh, odsouvání uprchlíků je nevyhnutelné. Samozřejmě nelze, ale aby Evropská unie přebírala náklady za tureckou ochranu hranic. A já si myslím, že stávající politika je v úvozovkách příliš na, na nejvýš velkorysá. Mm, stávající deficity, stávající deficity nemohou vést k tomu, abychom nenavraceli uvrchlíky. Je eh, třeba abychom podporovali eh, eh, dohody, ale je třeba, aby tato readmisní dohoda byla co nejdřív podpořena. Děkuji, pane Obermajere. Paní Pasesku. În cadrul acestei dezbateri aș dori să fac referire la cazul unei Děkuji, paní předsedkyně. Já bych zde ráda pohovořila o případu jedné třetí země, o Moldavsku. V roce 2007 Evropský parlament podepsal readmisní dohodu eh, mezi Moldavskem a Evropskou unii. Jde o eh, zpětné přijímání a jsou se nedostatky. Návraty do eh, Moldavska a jejich podmínky nebyly vůbec přeskoumány a byly málo zanalizovány a ty podmínky pro vyjednávání byly netransparentní. Během komunistického režimu 2001 až 2009 asi 600 tisíc Moldavců vycestovalo do Evropské unie, například eh, prchali před porušováním lidských práv a to je doloženo také mnoha případy před Evropským soud, eh, dvorem pro lidská práva. A proto potřebujeme vhodnou politiku a podpůrná opatření pro rozvoj této země. Myslím si, že iniciativa finanční pomoci proto musí být i nadále vedena pro Moldavsko. Děkuji. Now Harlem, Harlem Desir. Nyní Harlem Desir, prosím, máte slovo na minutu. Paní komisařko, vážení kolegové, zítra poprvé Evropský parlament dá eh, svůj názor eh, pro readmisní dohodu. Je to velice důležité a myslím si, že tento Evropský parlament nemůže toto brát na lehkou váhu, pokud jde o osoby, kterých se to týká. Pakistán je státem, eh, který neratifikoval ani nepodepsal ženevskou umluvu ani o repat- dohodu o repatriaci. To se netýká pouze Pakistánců, ale tak také navracených osob a občanů dalších zemí, které prch, kteří prchají před uh, válkou a jinými nepokoje, například se to může týkat Afgánců, mohou být zasláni do nějaké země, kde nemají vůbec žádné záruky. A já si myslím, že legitimním požadavkem Evropského parlamentu je, aby zde byla situace pečlivě zhodnocena, aby byly zhodnoceny předchozí readmisní dohody Chceme, aby Pakistan podepsal ženevskou úmluvu předtím, eh, než tady podnikneme další kroky a chceme také, aby parlament byl členem smíšeného radmístního výboru, tak aby mohl dohlížet na podmínky, za kterých budoucí dohoda eventuálně bude podepsána. Takže já si myslím, že eh, za těchto podmínek bychom zítra mohli dát své ano. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo paní komisařce Malmstromová, aby skrnula debatu a řekla odpovědi na několik dotazů. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Velice ráda budu hovořit o Turecku, Libii, Moldavii, nicméně nemáme dostatek času, takže se budu zaměřovat pouze na téma naší diskuse a budeme o ostatních bodech hovořit jindy. Co se týče Pakistánu, tak Někteří poslanci zmínili diskusi, která probíhá celou řadu let v oblasti radmistní dohody. A všichni se shodeme na tom, že je mnohem lepší mít evropskou dohodu s Pakistánem místo několika více-méně podivných bilaterálních dohod. Jako evropská dohoda eh, může být monitorována předmětem kontroly, je mnohem transparentnější, můžeme to probírat zde na plenárním zasedání a řešíme otázky, jako jsou lidská práva, zásadní lidská práva a máme mnohem větší právní jasnost. Ráda bych zdůraznila, a to jsem říkala ve svém úvodu, AKI v oblasti azylu požaduje po členských státech, aby zajistili ochranu lidí ze třetních zemí nebo bez státní příslušnosti a musí jednotlivě přeskoumat jejich žádost o azyl že tento jednotlivec potřebuje mezinárodní ochranu. Kvalifikace o azylu, eh, tato směrnice, o které se stále jedná, udává konkrétní opatření v tomto ohledu a žádná readmisní dohoda nemůže vyvázat eh, členský stát eh, z této základní povinnosti. Dohoda, na které jsme se dohodli mezi sebou o zvýšené transparentnosti, je velice důležitá a komise ji chce naplňovat. Jak již jsem říkala, budeme provádět hodnocení všech readmisních dohod. Toto hodnocení je základem pro budoucí strategii v oblasti readmisí. A velice ráda tato témata s vámi budu probírat. Co se týče otázky, jakým způsobem můžeme kontrolovat, co se s těmi lidmi stane. Pochopitelně komise nemá možnost kontrolovat všechny jednotlivce. Členské státy nemají povinnost to provádět, nemají povinnost podávat zprávy Evropské komise. Nicméně s ohledem na následující vyhodnocení uvidíme, jak můžeme dále spolupracovat s členskými státy, s nevládními organizacemi, s lidmi, kteří pracují v terénu, abychom mohli zlepšit situaci. Takže hodnocení je velice důležité bude jasně dávat tvar budoucí politice v této oblasti. Je velice důležité, abychom měli tuto dohodu, abychom řídili naši migrační politiku náležitým způsobem a slibuji, že se vrátím co možná nejdříve s tímto hnocením, takže bych vás žádala, abyste hlasovali pro přijetí tohoto dokumentu zítra. Děkuji, paní komisařko, a na závěr má slovo náš eh, pan zpravodaj Sokrtava. Prosím. Köszönöm, elnök úr, remélem, hogy... Děkuji, eh, pane předsedo. Já eh, doufám, že nebudete příliš přísný, protože během mého prvního příspěvku jsem měl akorát 4 minuty, nebo hovořil jsem akorát 4 minuty 20 místo 4, tedy místo vyhrazené doby. Takže teď doufám se nebudete zlobit, když budu hovořit eh, o trochu déle. Ehm, my jsme samozřejmě byli pohnuti tím, co se děje v Pakistánu v souvislosti eh, s povodněmi a také porušování lidských práv v Pakistánu nebo jinde na eh, světě nás naplňuje úzkostí. Také chováme pochybnosti ohledně toho, že eh, země, které jsou eh, signatáři eh, ženevské omluvy, v těchto případech, nebo v některých případech porušují, porušují související lidská práva. Když zde slyším, že kolegové hovoří nebo zasazují se proti porušování lidských práv a ale eh, nejsou pro posilování práv menšin, tak eh, se mi to nelíbí. Já bych zopakoval už to, co zde zaznělo v debatě. Otázka lidských práv je velice důležitá, ale v této dohodě nejde v první řadě o otázky lidských práv. Ale eh, v této dohodě prioritně jde o to, aby byla zajištěna bezpečnost evropských občanů, kteří chtějí Podívejte se na to, co se děje ve Spojených státech. Aby Nasa a Amnat Faras Khan, oba studenti, byli eh, zatčeni a britský soud měl za to, že když eh, by měli být vydáni tyto dva eh, studenti zpět, tak by byli ohroženi na životě, takže bylo rozhodnuto, že můžou zůstat ve Spojených státech. Takže když hovoříme o readmisi, o navracení tedy, tak můžeme také požadovat, aby lidská práva v příslušných zemích nebyla porušována. Ale v našich vlastních eh, zemích je také třeba zajistit, aby nedocházelo k žádnému porušování lidských práv. Pákistán ještě to má co, hodně co dohánět, pokud je o lidská práva. Nesmíme ovšem zapomínat, že eh, Pákistán má také eh, ministerstvo pro lidská práva A v tomto roce eh, ratifikoval Pakistán eh, dvě mezinárodní dohody, a sice úmluvu o občanském eh, právu a právo na svobodu a dohodu z roku 84, kterou se zakazuje mučení. A možná, že důvodem pro ratifikaci obou těch Eh, dohodu, eh, dohod bylo i eh, také vaše zde vystupování. Vy zítra budete hlasovat proti, tak to znamená, že budete důvěřovat jenom soudům ve členských státech. A já bych vás chtěl mm, vyzvat k tomu, abyste Pakistánu dali opět, dali Pakistánu opět šance, aby se vydal správným synem po deseti letech a doufejme, že Pakistán také přistoupí k tomuto. Děkuji. A společná rozprava k tomuto tématu eh, je tímto uzavřena a hlasovat se bude eh, zítra ve 12 hodin. Naším eh, dalším bodem